Komise se velice těší na úzkou spolupráci s parlamentem o návrhu. Eh, jak jsem říkal, ten návrh bude dispozici v říjnu. Děkuji. Grazie, komisario. La discussione Děkujeme, pane komisaři, tím je diskuse uzavřena. Eh, hlasovat se o tomto tématu rovněž bude zítra 11.30. Dalším bodem na našem pořadu jednání je tím pádem zpráva paní Mariny Janakodakis. Eh, podnikání žen v malých a středních podnicích. A rovnou dáme slovo paní zpravodajce. Máte čtyři minuty, prosím. Děkuji vám, paní předsedající. Vzhledem k tomu, že evropské vlády čelí hospodářské krizi, musíme maximálně využít zdroje, které máme. Jedním z nejlepších zdrojů jsou společnosti a firmy, které vytvářejí bohatství, eh, které naopak je potřeba pro to, aby eh, se rozvíjela naše ekonomika. Když se ale podíváme na malé a středně velké podniky v dnešní době, zjistíme, že většinou eh, je ovládají muži. Eh, tím pádem většina evropské populace nevyužívá svůj potenciál. Tato zpráva uznává eh, hodnoty žen jako manažerek v malých a středně velkých podnicích a hovoří o tom, že ženy v různých členských státech mají eh, různé potíže s dosahováním svých cílů. Zpráva rovněž uznává Eh, to, jak mohou ženy přispívat eh, na úrovni zaměstnanosti, eh, jak na regionální, tak na celoevropské úrovni. Jasně se uvádí, že ženy mají plné právo vybrat si roli, jakou budou hrát v rámci své domácnosti nebo komunity. Mnoho žen si musí vybírat mezi kariérou a rodinou. Cílem této zprávy je, aby se eh, tato realita eh, zobrazovala v prismatu skutečné situace, tak, aby eh, mohly členské státy přijmout nejlepší doporučené postupy. Eh, členské státy k ženám jako podnikatelkám přistupují různě, eh, zejména co jde, eh, pokud jde o podporu žen v této funkci. Já jsem v rámci vytváření zprávy zjišťovala potíže, se kterými se ženy potíkají při zakládání firem. Často jsou to podobné věci, ženy často nevědí, jakým způsobem se firma zakládá, nemají potřebnou sebedůvěru, nevědí, kde mají hledat podporu a e, zjišťují, že finanční instituce nejsou vstřícné vůči jejich požadavkům. V rámci řešení těchto potíží navrhuji několik e, pozměňovacích návrhů, například lepší využití možností financování pro podnikatelky, tak, aby se zajistil rovný a spravedlivý přístup k finančním prostředkům. Jednak e, Eh, lepší propagace školicích programů v členských státech nebo eh, podpora programů eh, stáží podnikatelek například na univerzitách. Za další musíme vyzvednout eh, hodnotu ambasadorek, které pomáhají eh, rozvíjet konkurenceschopnost a podporují ženy a mladé dívky v zakládání firem. Při vytváření, eh, za vytváření této zprávy musím poděkovat stínovým zpravodajům, protože jejich příspěvky, myslím, celou zprávu posílily. O této zprávě se bude hlasovat odděleně, pokud jde o odstavce 34 44 a 46, kde se hovoří o e, vyváženém zastoupení žen a mužů ve správních radách podniků. E, a jsou to všechno témata, e, Eh, která eh, jsou velice důležitá, ale ne, nespecializují se se vyloženě na malé a středně velké firmy, proto tyto odstavce nepodpořím. Já již 25 let mám vlastní firmu a znám tedy z první ruky problémy, se kterými se ženy setkávají, když chtějí založit životaschopnou malou nebo středně velkou firmu. Jak doufám, toto téma bude Evropským parlamentem schváleno a bude moci být členskými státy využito jako forma podpory žen, které se chtějí v, tom, v této oblasti angažovat i přes všechny problémy e, ženy dokázaly, že jsou velice schopnými podnikatelkami. Uznání jejich schopností a, a pomáhání jim e, v posílení jejich pozice je naprosto zásadním krokem. Podpoří to ženy jednak e, v tom, aby se angažovali ve sféře biznisu a zajistí to zároveň rovné podmínky jak pro ně, tak pro muže, tak abychom odstranili genderovou diskriminaci. Děkuji. Grazie. Děkuji mnohokrát. E, slovo má kolegyně Bastos. Děkuji, paní předsedající. Především bych chtěla poblahopřát zpravodajce k její práci a poděkovat jí za velikou otevřenost ve spolupráci, takže jsme dospěli ke kompromisu, který získal velkou podporu. Dnes malé a střední podniky eh, představují imperativ a ať už je řídí žena nebo muž a přes všechny potíže, se kterými se setkávají v posledních letech, malé a střední podniky jsou nadále velikým zdrojem zaměstnanosti a motorem růstu evropské ekonomiky. E, podnikatelky budou muset být stimulovány, protože to představuje veliký potenciál. A umožňuje to také zvýšit zaměstnanost. Ve své zprávě zpravodajka žádá, abychom um, umožnili skloubit soukromý a pracovní život, pro podnikatelky. Je potřeba také, aby existoval způsob financování a, a finančního hospodaření k dispozici. Je zdůrazněna taky důležitost přístupu k financování, mikrofinancování a tady existuje evropský eh, program na toto téma. Já bych chtěla také upřesnit naše stanovisko k odstavci 46. On problém je spíš právní problém, otázka konzistentnosti. My o tomto odstavci budeme hlasovat zvlášť, já nic proti tomu nemám, ale vyvážené zastoupení mužů a žen ve správních radách velkých a malých podniků, to je důležitá věc. Děkuji. Grazie, Děkuji. E, poprosila bych všechny kolegy, aby nezapomínali na to, že v rámci Catch the Eye mají řečnickou dobu jednu minutu a ne více, takže prosím to dodržujte. Grácie. A samostatná zárobková... Slovo má kolega Mikolášík. Samostatná výdělečná činnost jsou v porovnání eh, se, se zaměst zaměstnaneckým postavením vyžaduje větší eh, flexibilitu, lépe se starat o děti a rodinu, což je základ zdravého fungování společnosti. Považuji za smutné, že v Evropské unii podniká jen každá desátá žena v porovnání eh, s eh, každým čtvrtým mužem, přičemž ženy představují zhruba 60 všech absolventů univerzit. Potenciál žen by tedy komise a členské státy i regionální a místní samozprávy měly lépe využít a vytvořit nové možnosti financování speciálně pro ženy, jako třeba specifické dotace, úprava eh, mm, legislativy o sociálním zabezpečení a poskytování mikroúvěrů ženám, které si chtějí založit malý podnik. Tady bychom měli apelovat na členské státy, aby podněcovaly banky k vytváření služeb na podporu podnikání žen. Děkuji. Děkuji. Slovo má kolegyně Dančila. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Stávající hospodářská finanční krize, která má velký vliv na celou Evropskou unii, tento problém podnikatelek zintenzivnila, zejména pokud je o podnikatelky začínající. Všichni víme, jak je důležitý sektor malých a středně velkých firm pro celoevropské hospodářství. Více než čtvrtina malých a středně velkých firm je založena lidmi, kteří nemají zaměstnání. Takže já bych navrhla, aby v budoucím evropském rozpočtu jsme takovouto podporu pro podnikatelky zavedli, přičemž všechny tyto prostředky by měly být k dispozici bez jakýchkoliv diskriminačních opatření. Je důležité eh, tuto aktivitu už jen podporovat více i na eh, eh, evropském trhu práce, pokud je o výměnu nejlepších postupů. Děkuji. Děkuji vám. Slovo má kolegyně Flašíková. Děkuji velmi pěkně, paní předsedající. Děkuji, paní předsedající, pane komisaři. Bohužel musím i nyní konstatovat, že v oblasti pracovního trhu ženy jsou nadále diskriminovány i v Evropské unii. Nejčastěji se hovoří o rozdílech v platech, ale v praxi ženy mají i menší šance při zakládání a provozování malých a středních podniků. Často také naráží na překážky v přístupu k informacím a technologickým službám, které často omezují jejich možnost rozšiřování podnikání nebo ucházet se o e, veřejné zakázky. E, e, veřejn, podnikatelské schopnosti žen jsou důležité pro celou společnost a posilujo, posilovalo by to jejich společnost. Nejen, že by jim to umožnilo proniknout na trh podnikání, ale takto bychom ženám mohli opravdu zajistit uh, rovnoprávné podmínky a odbourat genderovou diskriminaci. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Eh, slovo má paní kolegyně Tikau. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Statistika říká, že vzhledem k hospodářské krizi Eh, jsou podnikatelky konfrontovány daleko vážnějšími problémy. Proto bych ráda apelovala na komisi členské státy a místní samozprávu, aby plně využívali možnosti financování, které mají k dispozici například nástroje v rámci programu Progress, který nabízí 20 až 25 tisíc euro na mikroúvěry pro společnosti. Aby se ženy staly podnikatelkami, je důležité jim zajistit přístup k, eh, k telekomunikačním a počítačovým technologiím. Pro ženy je rovněž důležité, aby měly k dispozici služby péče o děti. Eh, proto bych ráda apelovala na komisi a členské státy, aby nezapomínali na ženy ve věku nad 50 let, aby i těm pomáhali zakládat si vlastní firmy, aby zohlednili vytváření programů, které budou explicitně cílené na tuto věkovou skupinu. Děkuji. Děkujeme. Eh, slovo má kolegyně Figueiredo. Děkuji vám Nezaměstnanost se dotýká do značné míry právě žen a je to problém u žen s nejnižšími příjmy. Stále se šíří nejistá práce, nezaměstnanost mezi ženami a tím narůstá i chudoba žen a vzniká vlastně podhobí pro další diskriminace a vykořišťování žen. Právě v této situaci eh, ženy často souhlasí s tím, že budou pracovat vlastně eh, jako zdánlivé nebo falešné živnostnice. Je to vlastně systém, eh, jehož jediným smyslem je, aby tyto pracovnice eh, nemohly uplatnit svá základní práva protože to vlastně snižuje mzdové náklady. To je zcela nepřípustná praxe, kterou musíme odsoudit ženy, které podnikají, které mají mikropodniky nebo malé podniky, si zaslouží podporu. Je třeba i v tomto případě bojovat proti jakékoliv diskriminaci a my chceme zdůraznit, že je eh, třeba podpořit opatření, která tady již byla zmíněna. Děkuji. Děkuji. Slovo má kolegyně Basesku. Děkuji, pane před, eh, paní předsedající. Malé a střední podniky sehrávají klíčovou úlohu v hospodářském životě, v sociální soudržnosti a v tvorbě pracovních míst. Evropské eh, podnikatelské prostředí eh, se stále vyznačuje nerovností mezi muži a ženami. Ženy představují pouze 30 evropských podnikatelů. A je to, diskriminace, je to diskriminace, která je škodlivá jak ženám, tak hospodářství. Evropská unie potřebuje stále více programů, které by měly stimulovat a podporovat ženy podnikatelky. Proto jsem pro vytvoření agentury, která by podporovala vznik a provoz podniků řízených ženami. Je také třeba vytvořit evropskou databázi, tak, abychom skutečně měli představu o tom, jak to vypadá s podnikatelkami. Podnikatelky jsou zdrojem, který bychom měli mnohem efektivněji využívat na místní, regionální, národní a celoevropské úrovni. Děkuji vám. Děkuji. Slovo má kolega Pas- Paska. Paní pán... Děkuji za slovo. Na úvod chci říct, že si vážím úsilí Evropského parlamentu snahy zlepšit postavení žen v evropské společnosti. V doporučeních, nařízeních a zprávách vyzýváme členské státy, aby své právní systémy upravili tak, aby ženy měly lepší podmínky pro uplatnění ve veřejné správě, v podnikatelských funkcích, v zaměstnání i v domácnosti. Toto úsilí Evropského parlamentu jistě přináší z té výsledky. Eh, myslím si, že ale při dalších námětech na zlepšení postavení našich žen, třeba v tomto případě pro jejich uplatnění v podnikání, my bychom měli vyvinout větší úsilí pro vyhodnocení zpětné vazby těch přijatých opatření, tak abychom zhodnotili, která ta opatření jsou účinná a pomáhají naplňovat cíle a která z nějakých důvodů nefungují pak bychom možná dokázali navrhovat efektivnější kroky na podporu žen, třeba i v podnikatelském prostředí. Děkuji za pozornost. Grazie, la parola. Děkuji mnohokrát. Eh, slovo má kolega Mesaroš. Děkuji, a pénzügyi és gazdasági válság tovább mélyítette a vállalkozók köztük. Děkuji vám, paní předsedající. Hospodářská krize eh, jenom prohloubila situaci v mnoha podnicích, zejména v podnicích řízených ženami. Eh, ženy ve věku pod 25 a nad 50 let byly zejména zasaženy a tím pádem si myslím, že bychom se zejména měli koncentrovat na tyto věkové skupiny. A to hlavně proto, že jsou to právě ony, které nabízejí obrovský potenciál pro zvýšení zaměstnanosti. Tento potenciál je zatím zcela nevyužit. Musíme těmto ženám proto nabídnout možnosti zaměstnání a zřizování podniků a umožnit jim eh, eh, umožnit jim a nám všem lépe využít evropské prostředky. Musíme vytvořit podmínky, tak, eh, aby ženy mohly dobře skloubit pracovní a soukromý, rodinný, chcete-li, život. Eh, pozice podnikatelek se musí posílit, zejména pokud jde eh, o stávající hospodářskou situaci. Je nutné využít a přidělit na to potřebné finanční prostředky. Děkuji. Děkuji. Slovo má kolegyně Nevidalová. K něm. My ženy máme stěženou situaci na trhu. My ženy máme stíženou situaci na trhu práce v důsledku diskriminace z titulu pohlaví, věku, péče o rodinu a tak dále. A nižně pohlaví má také menší ambice pustit se do podnikání. Proto já vítám tuto zprávu z vlastní iniciativy, protože je třeba podpořit ženy, aby podnikaly, aby nestráceli motivaci, aby cítili, že mají schopnosti i, a, a podporu pro svůj talent. Taky vítám tu iniciativu v rámci programu Erasmus, která právě je věnovaná budoucím podnikatelkám. Také podporuji apel zpravodajky na členské státy, aby hledali nové zdroje financování a příspěvky pro podnikatelky, aby ženy měly stejné stejný přístup ke grantům a zdrojům financování jako muži, aby e, také měli přístup k poradenství v případě neúspěchu. A bylo by dobré jak si využívat mezinárodní platformy pro řešení problémů. Děkuji. Grazie. Děkuji mnohokrát. Slovo má kolegyně Papadopoulou. Evropská unie právem chce e, využívat podnikatelské schopnosti žen pomocí financování malých podniků, ale je potřeba přejít na jaksi vyšší tempo, vyšší rychlost a Eh, ono ne, nestačí eh, realizovat rovnost a skloubení soukromého, rodinného a pracovního života, je potřeba, aby taky ženy mohly disponovat pomocí formou technické pomoci, vzdělávání a opatřeními, která by Eh, fungovala ve školách a na univerzitách, aby měli větší sebedůvěru eh, v podnikání. Grazie, la... Děkuji. Eh, slovo má kolegyně Pertman. Eh, děkuji vám, paní předsedající. Já chci za tuto zprávu eh, eh, poděkovat. V Evropské unii je více podnikatelů než podnikatelek. V rámci Office for Business Ownership ve Spojených státech vidíme vzor pro Evropskou unii, tak abychom podpořili podnikatelky v Evropské unii. Ženy jsou schopny multitaskingu a mají širší rozhled je důležité, absolutně důležité pro rozvoj společnosti, aby se eh, do světa biznisu angažovalo více žen. Podpora na lokální, regionální a mezinárodní úrovni eh, je naprosto zásadní, je potřeba ji vybudovat a náležitě používat. Děkuji za slovo. Děkuji mnohokrát. Eh, slovo má pan komisař Tajany, prosím. La Komise navrhla konkrétní kroky na podporu podnikání u žen, a to v rámci Small Business Act. Prvním krokem je vytvoření evropské sítě eh, ambasadorek evropského podnikání v roce 2009. Podařilo se mi eh, vlastně, aby podnikatelé a podnikatelky dělali kampaň přímo v terénu a vlastně motivovali ženy nejrůznějšího věku, aby se vytvořily vlastní podniky. Samozřejmě konkrétní vzor je vždycky potřeba, pokud chceme někoho přesvědčit, aby se založil vlastní podnik. Dnes máme 320 takových velvyslanců ve 22 evropských zemích. Tato síť byla velkým úspěchem a už v prvním roce v podstatě se podařilo překonat cíle, pokud jde o počet uspořádaných akcí. 7700 ženů v deseti zemích se zúčastnilo těchto programů. Navíc řada velvyslanců vlastně překročili to, co jim vlastně bylo vymezeno v původních úkolech a nad rámec svých povinností se snažili aktivně pomoci ženám při vytváření vlastních podniků. Díky jejich práci v šesti zemích, které se tohoto zúčastnily, Eh, a z ostatních dětí eh, zemí nemáme údaje, tak více než 110 podniků bylo ženami nově založeno. Komise na 15. listopadu připravuje zahájení celoevropské sítě na podporu podnikatelek. Tato činnost se týká žen, které už podnikají. Chceme, aby vlastně podnikatelky fungovaly jako mentoři pro nové podnikatelky, aby jim radili, podporovali je při tom začátku, při rozvoji jejich podniku. Tyto ženy budou vybírány na národní úrovni, vlastně těmi smluvními stranami, které se toho účastní, budou vybírány mezi známými a prosperujícími podnikatelkami. Děkuji. Tím končím rozpravu. Hlasování proběhne zítra v půl dvanácté. Na pořadu jednání nyní máme zprávu Edith Bauer o situaci žen blížících se důchodovému